Milí kolegové, rád bych zahájil společné jednání výboru pro rozpočet a výboru ekon. Nejprve tedy schválení pořadu jednání, schváleno děkuji a potom máme několik sdělení. Je to dopis od eh, předsedy Hojera, předsedovi Šulce systému. Tento dopis jsme rozeslali 3. Eh, prosince elektronickou poštou. Tento dopis informuje o eh, ukončení struktury zprávy o vyjednávání Evropského parlamentu o eh, nástroji EFSI. Je to k lednu 16 a potom také Další dokument bude záhy rozdělen. Dovolte, abych velice přivítal místo předsedu Katajnena. Jsem velice rád, že se dostavil k výměně zkušeností. Je to, myslím, včasné a velice důležité, abychom vedli tuto výměnu jednání. Ehm, základní prvky nástroje EFSI byly definovány a z tohoto dopisu víme, že byl vytvořen investiční výbor. Jistě my jsme ji zvolili eh, řídícího ředitele a jeho zástupce a samozřejmě eh, víme, že e IB již eh, zahájila diskuzi o projektech a nyní máme již jasný, jasnou strukturovanou základnu pro investiční plán a potom se dozvíme, jaké jsou výzvy před námi, jaké bude hodnocení, abychom eh, byli v průběžném dialogu eh, ten dialog musí být tedy mezi relevantními orgány, ale mezi zodpovědnými eh, osobami za komisí, to je tedy pan předseda eh, Katajnen a my jsme také odpovědní za EFSI. Vítáme požadavek, abychom přispěli eh, k informovanosti a samozřejmě naše prvořadá úloha je poskytovat také dostatečný dohled o činnosti nástroje EFSI. Na to se zaměříme pravděpodobně v naší diskuzi. Nejprve eh, úvod pana předsedy Katajnena a potom vystoupí naši zpravodajové a stínoví zpravodajové, kteří budou mít otázky. Pane předsedo, máte slovo. Já vám velice děkuji, pane nebo pánové předsedové, vážení poslanci, já vám velice děkuji za to, že jste zorganizovali tuto diskuzi, protože je tu celá řada otázek, na níž budeme muset spolupracovat a vy, poslanci Evropského parlamentu, budete hrát zásadní roli, abychom eh, vyslali toto eh, Um, poselství i do regionu, jaké příležitosti skýtá FC. Je třeba, aby eh, všechny zúčastněné strany byly informovány. My jsme je informovali, ale je tu stále ještě velká výzva, abychom rozeslali toto poselství, aby všichni dobře chápali tyto příležitosti. Od příštího roku eh, zahájíme rozsáhlou informační eh, kampaň, abychom posílili povědomí o tomto nástroji a je zapotřebí, abychom spolupracovali eh, s poslanci i s celým eh, výborem. Vážení poslanci EFSI, a eh, investiční výbor zahájí svou činnost od začátku příštího roku a jak již bylo řečeno, IB již zahájila studu, studovat některé projekty, jejich je 32. 32 projektů bude financování, financováno z EFSI a bude se eh, dotýkat 17 zemí. 32 eh, projektů má zajištěno financování, které je ve výši asi 5 miliard eur a tato částka 5, tato záruka 5 miliard eh, má zajistit investice ve výši asi 23 miliard eur. To znamená, že těch 5 miliard má rozpoutat investice ve výši 23 miliard eur. Kromě toho EIF, Evropský investiční fond, Eh, má eh, financovat malé a středně velké podniky, má být takovým nástrojem a ten vychází eh, z podpisu 60 dohod s bank bankami, prostředníky, jsou to buď komerční banky eh, nebo eh, národní banky a eh, bylo uzavřeno do posud 60 dohod pro financování malých a středně velkých podniků. Představuje to 1,5 miliardy eur a má to zajistit investice v výši až 20 miliard pro malé a středně velké podniky a to pomůže asi 71 tisíci malých a středních podniků, aby eh, získali prostředky, takže 1,5 miliard eh, z tohoto fondu EIF má pomoci 71 tisícům malých a středních podniků a 90 19, že 20 eh, miliard eh, má být financování. To je tedy značné. Všechny tyto eh, částky by měly podle odhadu, pokud to sečtete financování malých a středních podniků a financování těch projektů, to všechno má představovat asi 50 miliard skutečných investic. Musím říct si, že jsem byl poněkud pozitivně překvapen. Zdá se, že tu je poptávka po rizikovém financování. Na začátku Eh, byla eh, analýza, že eh, nebylo třeba se obracet na trhy, ale teď je tu poptávka po rizikovém financování a zdá se to být velice atraktivní pro malé a střední podniky. V příštím roce budeme muset znovu posoudit financování malých a středních podniků. Tu otázku, zda bychom tu částku neměli navýšit. Bude to záviset na poptávce. Asi 50 těch projektů které získají finance a nebo zároku, se pohybují zejména v oblasti obnovitelných strojů, obnovitelných energií. Jsou to oblasti, kde je to, kde to jsou, tak, kde je to spjato s inovacemi. A jsou to také eh, projekty, které se týkají infrastruktury, týká se to eh, železničních tratí a dálničních spojů. A většina projektů vychází i také eh, z výzkumu. Jistě si dovedete představit, když jde o nějakou novou inovaci, to je jedno v jaké oblasti, eh, která ještě nebyla podrobena testu, tak se na to můžeme dívat jako na eh, začné eh, riziko. Takže to jsou takové projekty rizikového financování. A jsou tu před námi ještě další výzvy. První výzva je zvýšit informovanost, jak jsem již o tom hovořil. A za druhé, jakmile ten investiční výzva výbor začne fungovat od začátku příštího eh, roku, musíme posílit zásadu eh, doplňkovosti, adicionality. To je velice důležité, jak víme. Možná, že to bude prostor eh, ještě pro určité doladění, rozhodování, abychom zajistili, aby všechny projekty přinesly opravdu přidanou hodnotu. Jednodušeně řečeno EIB financuje projekty, eh, je to 70 až 80 miliard ročně a eh, z toho, má, eh, z toho nástroje EFSI má přijít doplňkové financování možná, že u těch eh, projektů jsou některé eh, mezní případy, co se týče doplňkovosti eh, možná splňují kritéria doplňkovosti, ale byl bych rád, kdyby k té doplňkovosti opravdu došlo. A potom třetí výzva – Chtěli bychom pomáhat členským státům i e, regionům, i soukromému sektoru, aby vytvářeli investiční platformy, protože to je investiční nástroj, který může být e, velice užitečný. Uvedu vám tři příklady takovýchto investičních platform, například e, tři regiony ve Francii chtěli eh, vytvořit investiční platformu pro energetickou účinnost 40 eh, tisíc eh, budov. A je to snaha pomoci obnovit budovy, získávají finance ze soukromých zdrojů od francouzských soukromých bank. To je tedy způsob, jak Eh, může relativně malá finanční společnost získat evropskou záruku. A konečný výsledek bude takový, že se podstatně sníží energetická potřeba těch budov. Já jsem četl, že by se to mělo eh, snížit o, o polovinu, o, o proti eh, současné úrovni, bude to tedy značná úspora. A eh, asi 6500 eh, nových pracovních příležitostí. To bude efekt v oblasti zaměstnanosti. A potom další příklad takovéto platformy je z Dánska. Byl vytvořen specifický fond pro obnovitelné zdroje energií a financují se tam soukromé prostředky v rámci tohoto nástroje a Potom eh, se také eh, využijí eh, rizikové prostředky z EFSI. A třetí příklad, to je přeshraniční projekt, který se týká platformy mezi Německem a Francií a ta se také zaměřuje na obnovitelné energie jedno poselství, eh, které bych chtěl šířit. Je to, že se to týká zejména regionu. Mají tu příležitosti, aby mohli eh, financovat eh, projekty, pokud vytvoří nějakou platformu. A to mě vede ještě ke čtvrté eh, výzvě a musíme tedy eh, zvýšit povědomí o poradenském centru. Advisory Hub to možná není tak dobře známé, ale toto centrum se již rozběhlo. A Tady združujeme expertní znalosti Evropské investiční banky a komise, abychom pomáhali regionům, členským státům i soukromým investorům, aby nalezli cesty k evropskému financování a nebo pokud nepotřebují prostředky z evropské úrovni, aby strukturovali projekty tak, aby vytvářely investiční platformy a podobně. V současnosti již pomáháme několika regionům, jako je Andaluzie, ve Španělsku projevili e, zájem, aby tam vytvořili e, platformy pro energetiku a využili tedy našich expertních znalostí. Advisory Hub, toto centrum je nesmírně důležité, aby regiony mohly e, profitovat z evropských prostředků, ale i když prostředky nepotřebují, když chtějí jenom vytvořit platformy nebo strukturovat projekty. A ještě jeden bod, pane předsedo je projekt Porto a to je součást plánu eh, financování. Evropský parlament i rada ho podporují. Je to taková eh, webová stránka, kde jak eh, subjekty, které chtějí podporovat veřejné i soukromé projekty, se mohou informovat Například jsem navštívil Singapur a setkal jsem se také s lidmi, eh, kteří se ptali, zda mohou financovat nějaké projekty, které jsou v takovém portálu a já jsem řekla, ano, to je ten smysl, takže jde o to zajistit viditelnost dobrých projektů. V současnosti investiční banky v Evropě říkají, že je velice těžké nalézt takovéto dobré projekty. Eh, například banka má sídlo eh, v Londýně a nemůže nalézt dobré eh, projekty v portálu Portugalsku nebo v Bulharsku, ve Finsku nebo v některých regionech Bulharska, když budou na portálu zveřejněny dobré projekty, a pak eh, by to mohl být velice dobrý nástroj pro eh, investory, aby eh, nalezli tyto projekty. To neznamená, že by eh, projekty na tomto portálu nemohly profitovat z EFSI nebo z jiných strukturálních fondů. To je také možné. Můžete to tedy sdělit svým regionům a informovat je, že vznikne takový nový portál. Eh, doufejme v průběhu prvního čtvrtletí eh, příštího roku, kde eh, se budou zveřejňovat dobré projekty. To je vše a eh, těším se na vaše otázky. Děkuji vám, pane místo předsedo ne za tuto prezentaci. Ano, vzali jsme na vědomí, že pozitivně také nahlížíte na všechny projekty a také na adicionalitu tak, abychom mohli co nejlépe, nejlépe kapacit FC využít. Takže musíme zabezpečit, aby tato adicionalita byla zajištěna. A jako první nyní bude hovořit pan Fernandez. Eh, Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl přivítat oba předsedy a také bych chtěl pozdravit pana komisaře a celý stav a sekretariát komise. Samozřejmě pan Bulman, který je spoluspravodajem, eh, říkal, že toto zasedání nám scházelo a museli jsme ho zorganizovat po celé té práci, kterou jsme realizovali a po úspěchu a po tom rekordním čase úspěšnosti je nutné, aby zároveň FC po tomto rekordním úspěchu začalo nést ovoce. První otázka, adicionalita ta je jednoznačná v těch projektech a je dosti jasná. A druhá otázka. Cíle, které jsou stanoveny v nařízení. Ty začínají být viditelné, zvláště investice a zaměstnavatelnost. Publicita je dostatečná a malé a střední podniky znají tento nástroj a jak to zařídit, aby každý stát mohl provádět tuto publicitu a mohl šířit dobré informace z hlediska uživatelů. Investiční platforma, ta už začala pracovat. A schromáždila již návrhy. A teď portál. Trošku se omlouvám za vyslovení tohoto slova. Teď je tedy portál pro investice. Mím, že bude zřízen až příští rok. Proč je tady toto spoždění? My už jsme na začátku viděli, že komise do toho vkládala velkou naději z hlediska tohoto zviditelnění eh, vůči investorům. A poslední otázka. pokud eh, zjišťujeme, že tady dochází k určité tematické koncentraci obnovitelné zdroje, efektivita, energetická účinnost, koncentrace, tak chceme vědět, zda dochází také k teritoriální koncentraci. Ano či ne? Protože naším cílem eh, je právě zaměřit se na tuto otázku. A poslední otázka se týká dohody s Čínou Pracuje se na tom? Bude to fungovat? Jakou naději do toho vkládá komise ohledně této dohody s Čínou? Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám. Ještě k tomu, co jsem řekl možná, že budeme muset sladit kritéria tak, aby odpovídala nařízení, tak, abychom zabezpečili, že všechny projekty v rámci EFSI budou opravdu přinášet hodnotu já neříkám, že některé projekty kritéria neplatí. Já jsem tady velice opatrný. Já to také neustále o tom diskutuji s výkonným výborem v EFSI. Musíme eh, zabezpečit, aby EFSI fungovaly tak, jak bylo plánováno máme ještě další úkol. Musíme také zprostředkovatelským bankám sdělit, eh, co vlastně ESI může nabídnout. Máme tady již 60 bank, které uzavřely smlouvy eh, pro z EFSI a tak budou poskytovat financování malým a středním podnikům a my musíme toto bankám stále dále vysvětlovat. Čím více příkladů budeme mít, tak tím to bude srozumitelnější a bude to vytvářet další požadavky. A pokud se týče platform, tak tady Určité modely již vznikly, ale lidé ještě neznají všechny příležitosti. Takže doufám, že vzniknou dobré příklady eh, a tak se lidé o těchto možnostech dozvědí. My také spolupracujeme s některými zeměmi a z regiony, které řekly, že mají zájem o platformy a potom zaměření na určité, na určité regiony, tak e, zatím ty hlavní nápor je v oblasti infrastruktury a také v oblasti například Eh, dalších oblastí. A potom také spolupracujeme s Čínou. A pracovní skupina sestavila určitý harmonogram a v březnu má být předložen konkrétní návrh eh, z hlediska čínských investic Oni v současné době eh, nakupují aktiva, ale jde o to, abychom jim nabídli příležitosti. Jestliže budou chtít investovat do infrastruktury, tak bychom jim měli nabídnout platformy, kde by investovali a potom by se tyto peníze potom rozdělili dál takže to budeme vědět v březnu. Pan Bulman. Ano, vítám vás, pane místo předsedo. Já tady sdílím názor pana Manuela, že jsme příliš brzy si udělali určitá rozhodnutí a potom jsme o sobě delší dobu neslyšeli a proto je dobré, že jsme se nyní sešli a hovoříme spolu. Komise má v tomto přechodném období velký význam, protože v přechodném období zatím nemáme funkční investiční výbor, zatím nemáme fungující exekutivní orgány a proto nese komise dvojnásobnou zátěž. Vy, pane Katajnene, hovoříte o tom, že si přejete, aby Evropský parlament byl vaším partnerem a to my si také přejeme a proto se ptám, kde bychom mohli toto partnerství zintenzivnit. Za prvé, vy jste udělali změny v řídícím výboru. Eh, eh, předseda odstoupil, byl tam doplněn někdo jiný a nebylo by dobré, kdybyste nám toto sdělili a my jsme nebyli odkázáni pouze na určité pověry a pověsti, které se k nám dostávají potom ze zákulisí a potom za druhé obchodní praktiky. My jsme slyšeli o španělské firmě, která je platebně neschopná, dostala již úvěry z EFSI nebo z jiného fondu, jaké náklady tady vznikly? Zůstalo to eh, jako břemeno u EFSI nebo někde jinde? Možná, že byste se k tomu mohl vyjádřit. A potom také otázka ocenění záruk, garance. Účastníci eh, trhu se často stěžují na to, že EFSI je dražší než trh. My jsme také o oceňování několikrát hovořili a tak proto se vás na to ještě ptám. A potom poslední bod, to je e, kooperace s národními dotačními bankami. My tady se přejeme o tom, kdo pr- převezme první ztrátu. Neměl by tedy FC převzít první ztráty. Možná, že byste v těchto otázkách na nás mohl nám dát odpovědi. Thank you. Please. Děkuji vám. Prosím, pane Katajnene. Yeah. Yeah, the, the Ano, řídící výbor Martin Vervej odešel a nyní pracuje v Řecku a právě proto byl vyměněn předseda v řídícího výboru velice rychle, protože musíme zabezpečit, aby všechno běželo plynule a tak protože FC a všechno to má začít fungovat počátkem příštího roku. Otázka španělské firmy. Já chci tady hovořit velice opa- opatrně. EIB Eh, pracuje, zpracovává due diligence ve všech případech a oni nyní analyzují skutečnosti. My jsme velice znepokojeni situací příslušné firmy, ale možná, že chápete, že také komise se nepodílela na due diligence, a také jméno společnosti již je na veřejnosti a proto já se k tomu nechci vyjadřovat, protože neznám konkrétní situaci. A potom oceňování. Běžně oceňování nebývá problémem, protože u projektu EFSI tyto projekty nemají tržní cenu a nebo tržní cena je tak vysoká, že by byla překážkou pro investici. Ale potom především v souvislosti s platformami to může dát určité příležitosti. My také spolupracujeme s národními bankami a díváme se na ceny půjček a tady jsou velké rozdíly mezi členskými státy. V některých členských státech některé dotační banky poskytují levné úvěry kvůli specifické situaci v příslušném státě, zatímco v jiných státech mohou být ceny podstatně vyšší. Takže my diskutujeme s národními podpůrnými bankami, jak bychom měli oceňování nastavit. Zatím nemáme jedno řešení pro všechny, protože podmínky se také mění a jsou rozdílné mezi členskými státy a spolupráce. Mezi podpůrnými bankami je velice zásadní a důležitá. A v současné době mnoho podpůrných eh, bank také společně s EIF e, do, e, poskytuje financování malým a středním podnikům. Ale potřebujeme také, aby se národní podporné banky zapojily do platform. Takže máme před sebou úkoly, které musíme splnit, to je například oceňování a také spolupráce s národními podpůrnými bankami, ale celková situace je relativně dobrá. My jsme také velice rádi, že podpůrné banky v Německa, Francie a Itálie dobře nám také pomohly, protože se v této oblasti velice dobře vyznají. Pane předsedo, já jsem nevyčerpal svůj čas. Já bych se ještě chtěl konkrétně na jednu věc zeptat, abychom vedli opravdu dobrou výměnu názoru. Můžete nám, pane místo předsedo, přislíbit, že u institucionálních změn v EFSI, to se týká také řídící rady, nám aktivně budete sdělovat změny, které komise provedla, kdo se dost dostal do funkce předsedy, tak abychom nemuseli poslouchat hlasy ze zákulisí, tak abyste nám aktivně sdělovali, jaká bude vaše zaměstnanecká politika, protože tak bychom mohli, mo, mohli být konkrétně v, ve spolupráci a v kontaktu. Ano, děkuji vám. EIB a komise vybírají členy řídící rady a jestliže dojde ke změně, pak samozřejmě ostatní orgány také o těchto změnách musí být informovány. Děkuji vám já si myslím, že je dobré připomenout, že 731 druhá odstavec říká, že zápis řídícího výboru má být zveřejňován. Takže my bychom měli také dostávat informace a chceme, aby toto ustanovení bylo prováděno, protože se jedná o zákonné ustanovení. Gracias, presidente. Y gracias, eh, vicepresidente Děkuji, pane předsedo. A zdravím pana místopředsedu, pana komisaře Katajnena. Toto zasedání je užitečné, proto abychom dostali informace o fungování EFSI. První výzva, které EFSI čelí, a je to výzva, kde bychom měli zintenzivnit naše snahy, to je komunikace. Jak máme komunikovat? Příliš mnoho lidí nezná dobře Junckerův plán a ti, kteří znají Junckerův plán, nevědí, jak funguje. Existují regiony na jedné straně, pak malé střední podniky, městské rady, které přesně nevědí, jakým způsobem budou tyto peníze používány a jak prezentovat projekt. Já vím, že komise na tom pracuje, ale bylo by dobré, abychom zvýšili úsilí v této oblasti abychom více eh, zviditelnili tu eh, poradní platformu. A teď otázky. Víte, kolik projektů bylo již prezentováno? Protože víme, že je tady 32 projektů, které se provádí, ale mám dojem, že tady bylo 60 ještě, které souvisely tedy s FC. Eh, kolik jich je celkem? A jakým způsobem fungovalo FC? A do jaké míry to odpovídá tomu, co doufala komise. Je tady více projektů, než doufala, nebo je ten začátek spíše pomalý? Vy jste dále uvedl, že je možné, že dojde ke změně financování příští rok. Předpokládám, že se to bude týkat také té části, kterou věnuje Evropská investiční banka. Možná bychom eh, chtěli více informací k tomuto. Děkuji vám. Já, kdybych byl poslancem, tak bych postupoval takto. Byl bych zvolen za konkrétní region. V němž je velmi mnoho malých a středně velkých podniků, tak bych začal jednat s bankami, regionálními, národními bankami a samozřejmě s místními podpůrnými bankami o tom, jaké jsou možnosti financovat malé a středně velké podniky, protože tady je omezené rizikové financování, takže bych se obrátil tedy na ty banky. A jsou tu nějaké specifické oblasti, na které se ty podniky regionu specializují, s veřejnými orgány bych o tom hovořil, možná také s průmyslovými skupinami, podnikatelskými skupinami, zda nechtějí vytvořit platformy eh, k zajištění financování takovýchto projektů. Vždy je zapotřebí, aby se objevila nějaká aktivní osoba, která dá eh, dohromady tu iniciativu pro vytvoření eh, investiční platformy. Jistě eh, ostatní pomohou vytvořit tu investiční platformu. Velmi mnoho bude záviset na tom, jak rozšíříme toto poselství, tyto informace a dále zastoupení komise v našich členských státech. Tato zastoupení také organizují různé akce, aby zvýšili povědomí o této možnosti. A pokud e, víte, že by v nějakém regionu mělo smysl uspořádat na toto téma nějakou regionální akci. V tomto ohledu bylo aktivní Španělsko a také naše zastoupení ve Francii bylo velice aktivní, ale jinak je tu celá e, řada e, zemí, kde nebyly uspořádány žádné takové informační regionální akce, ale jiné e, zúčastněné strany se zase obracejí na univerzity, na výzkumná centra. To je zapotřebí. Jinak se to dá velice těžko si Takovéto projekty, pokud mají být financování z EFSI, jsou to projekty, které požádali o financování od EIB. Pokud máte zájem o rizikové financování, kontaktujete EIB ve své zemi nebo v Lucemburku. A tam e, bude provedena analýza projektu. A pokud e, to není vhodné pro obvyklé financování, potom EIB e, to pošle na EFSI. Já nevím, kolik stovek e, projektů nebo žádostí e, se zpracovávalo v EIB. Proto není možné říci, jaká byla úspěšnost. A samém začátku jsem řekl jedno špatné číslo. E, tyto projekty pocházejí z 13 zemí, ne ze 17. A ty projekty, které se týkají malých podniků, se e, týkají 12 zemí. Některé z těchto projektů, které byly schváleny, já jsem hovořil o 32, jsou veřejné v tom smyslu, že e, Obě strany je podepsaly, ale jednání bude pokračovat, dokud příjemce nepodepíše, ale každý projekt bude zveřejněn a těch 13 projektů naleznete na webové stránce EIB, tedy všechny tyto projekty budou naprosto zveřejněny. Ale jednání musí být ukončeno. Děkuji vám. od Marka Ras. Pane místo předsedo, požádali jsme o tuto diskuzi, protože tato záležitost pro nás schválením na plenárním zasedání nebyla ukončena a máme velký zájem a klademe velké nároky na EFSI. Nám bylo vždy jasné, že EFSI, není bankomat EIB. A máme dojem, že e, pakliž e, nezlepšíme velice rychle informovanost a také zájemnou důvěru, budou se šířit fámy, že je to bankomat EIB+. A to asi převáží nad skutečným efektem a to by bylo špatné. A proto se ptám, jste říkal, že se to bude zveřejňovat na domovské stránce EIB, ale EIB má přece povinnost ze zákona zveřejňovat tyto projekty, ale to není velice vhodné mezi eh, účtem na Twitteru a mezi stránkou EIB je e, e, určitý e, rozpor, protože Twitter je rychlejší. To není nic proti vám, ale je to proti zákonnému povinnosti EIB. A v minulých týdnech a musím jít ještě trošku dále. Já vím, že nemůžete jmenovat žádná jména, žádné firmy, ale jak je jenom možné, že si nikdo nepovšiml při zkoumání projektu, že ten podnik několik týdnů po kontrole projektu se dostal do takových potíží. V čem spočívá tento eh, eh, rozbor mezi přeskumem, schválením a platební neschopností té firmy? Já bych velice rád věděl, zda jste provedli hodnocení eh, Ručo a jaké dopady to mělo. My, někteří z nás, slyšíme, že při oceňování vádí, je zárukou velké staveniště, protože EIB používá interní rizikový model a to hodnocení je mnohdy dražší než eh, ocenění na trhu a tak mám několik příkladů, jak to tedy vypadá mezi soukromým kapitálem a ručením EIB. Jak to má fungovat, nebo se ten přeskum eh, zaměřuje jenom eh, na převzetí záruky a netolik na byt na vytvoření soukromého kapitálu, to by byl rozhodující bod a pokud se eh, použije ten interní model eh, rizikového financování, eventuálně by to mohlo vést k tomu, že ty velké projekty, které si přejeme, jsou typické projekty EIB, eh, se potom dostanou do potíží, protože zvažování rizik není možné zajistit v vlastní instituci. Jak se díváte na tento vývoj? Já vám velice děkuji. Ano. Já si myslím, že EIB dělá skvělou práci tím, že zveřejňuje veškeré projekty ještě než musí eh, informovat parlament nebo komisi o tom. Má tedy povinnost informovat o svých činnostech dvakrát eh, ročně musí informovat komisi i parlament a jde o zvýšení povědomí, eh, jaké eh, příležitosti skýtá EFSI a je tedy velice dobré, že okamžitě zveřejňuje informace o projektech, jakmile byly podepsány. Due diligence se provádí v EIB jako dříve a musíme být eh, také připraveni na určité ztráty, protože rizikové financování je tím zpěto. Jistě se snažíme vyvarovat ztrátám, ale eh, ta možnost, eh, že utrpíme ztrátu, tady je. A eh, je možné rozpoznat platební neschopnost, než projekty budou zahájeny, pokud to bude rizikový projekt, který je, bude to, se to týkat tedy strany, která je ztrátová. Já už jsem řekl, že se snažíme zjistit skutečnosti, které se týkají jednoho konkrétního případu, ale teď k tomu nemohu víc říci. FC je nákladnější než Eh, stanovení ceny na trhu a pokud eh, se budeme snažit o adicionalitu, tak potom tu nebude žádný trh pro financování. Pokud bude trh levnější, potom nebudeme potřebovat nástroj EFSI. Bude se to všechno financovat z trhu a EFSI budeme moci využít pro takové projekty, které nedosáhnou na peníze na trhu. Co se týče oceňování, tak se vedlo jednání mezi EFSI a EIB a e, národními podpůrnými bankami. Podmínky závisejí na e, členských státech, co se týče těch e, národních podpůrných bank. Například v Německu jsou poměrně nízké ceny. Musíme se tedy podívat na to, jak oceníme to riziko, abychom se vyvarovali situaci, kdy cena nebo kdy ta záruka bude vyplýtvána v důsledku vysokých cen nebo kdyby všechny banky měly stejnou cenu, to by to ale neodpovídá situaci na trhu. Na tom pracujeme a musíme nalézt co možná nejdříve nějaké řešení. Já bych chtěl zdůraznit, že musíme být připraveni na eventuální ztráty. Nebuďte zklamaní. Jistě nikdo si nepřeje eh, ztráty. To je eh, adicionalita nebo ta eh, součást reality, když jde o riziko. Spojené království a Francie využili Eh, to šance nejvíce, eh, co se týče financování malých a středních podniků, byly eh, velice aktivní ve Spojeném království a také Bulharsko. Bulharsko vytvořilo místní poradenské centrum a chtějí se také prostřednictvím FSI účastnit financování malých a středních podniků, takže dobré příklady tady jsou dobré příklady členských států nebo regionů, které eh, již z toho měli prospěch. Děkuji vám, pan Ashford. Ne, dobře, pan Sandalunds. Děkuji, pane předsedo, pane Katajnene. Mám velice stručnou otázku. Měli jsme rozsáhlou rozpravu v parlamentu, trialog, eh, který trval několik nocí a eh, tyto peníze do EFSI byly eh, převedeny z rozpočtu pro Horizont. A ta oblast výzkumu dostane ty prostředky zpátky. Bylo přislíbeno. Chtěl bych se zeptat, zda je k dispozici nějaká statistika, která eh, to může podpořit a já vám velice děkuji. Nemáme ještě přesnou statistiku, ale když se podíváte na ty investice, tak všechny eh, mají nějakou složku výzkumu a vývoje. Jistě ne všechny, ale ve většině případů jde o inovace na základě vývoje a výzkumu. Jsou to alespoň z části investice do výzkumu a vývoje. A co se týče financování malých a středních podniků, to je cesta, jak podpořit vývoj a výzkum a inovace. V současnosti s komisí diskutujeme o tom, jak eh, využít si nebo EIF, abychom eh, vytvořili eh, více prostředků s rizikovým kapitálem a chceme financovat takové investice, které se týkají výzkumu. Je mi to samozřejmě jasné. Já jsem nadšený pro výzkum a inovace. A myslím, že zatím to vypadá velice dobře. Mám tu jedno číslo dvě třetiny z těch 33 eh, projektů jsou nějak eh, spjaty s výzkumem a vývojem. Děkuji vám. Pan Torvalds. Děkuji, pane předsedo. Mám dvě otázky. Již před diskusí o EPSI jsme diskutovali o EIB která také přebírá financování z běžného trhu. A proto se ptám, Chtěl byste či nechtěl byste se vyjádřit eh, k tomu, zdali existuje crowding out funkce týkající se EFSI. A potom druhá otázka se týká bezplatného uvěrování ze strany EU. Možná, že dobré na FC je to, že za peníze si také necháváme platit, což by mělo vést také k účelnějšímu využívání peněz. Ovšem, vy jste říkal, že musíme být připraveni na ztráty, ale s to se nám dvakrát nelíbí. A proto se ptám, myslíte si, že se evropské peníze v rámci EFSI budou využívat účelněji než v minulosti? Takže pokud se týče ztrát, já Doufám, že nikoho zde nepřekvapilo, že když přijde před vás výkonný ředitel FC za rok mezi vás, tak řekne, výška ztrát je taková a taková, protože takový charakter má rizikové financování. My také doufáme, že adicionalita bude fungovat ze 100%, tak ke ztrátám nedojde. Ale také máme možnost potom prodlužovat projekty například z pěti na šest let a potom se ještě nějaké náklady samozřejmě objeví. A to je také důvod, proč jsem o tom hovořil. První otázka týkající se crowding out. Já jsem zatím neslyšel, že by byly nějaké stížnosti na to, že FC by vytlačilo z trhu soukromé finance, ale my tady musíme samozřejmě postupovat opatrně. Já jsem hovořil s ředitelem FC a Hovořili jsme o tom, že právě tato věc bude zajímavá pro Evropský parlament a také pro komisi. Je třeba zabezpečit, aby tyto projekty financované z EFSI budou vytvářet přidanou hodnotu. Jeden konkrétní příklad, doufám, že kdy se vám bude líbit a že o něm budete také informovat dál. Kombinace strukturálních fondů a EFSI je skvělá věc pro eh, financování malých a středních podniků. Zatím jenom Malta a Španělsko také používali strukturální fondy pro financování malých a středních podniků a já se domnívám, že tento způsob financování by se měl šířit. Měly by se právě na financování malých a středních podniků používat jak fondy EFSI, tak i strukturální fondy. A takovýmto způsobem eh, také se tvoří aktiva a samozřejmě aktiva to je to, o co nám jde. A doufám, že budou strukturální fondy využívány stále více. Paní Mirjada.

jak hodláte řešit také eh, omezení eh, geografická a také regionální, protože jde také možné, že některé chudší státy se k fondům nedostanou a jak toto chcete napravit. A potom také eh, například Eh, v Irsku jsou lidé totálně zmateni názvy. Eh, tady se hovoří o EIB, EFC, ESI a vlastně jsou to všechno finanční prostředky. Takže je důležité, aby se správně prezentovaly tyto fondy a to především zjednodušeným způsobem. Takže eh, ten oficiální název je investiční, Evropská investiční banka je, my jsme sice prováděli velkou informační kampaň, ale musím říci, že pouze jedno procento všech aktérů na trhu e, zná tyto fondy. Takže my musíme zahájit příští rok a hodláme zahájit příští rok širokou informační kampaň. A také, ale informační kampaň všechno nevyřeší. My potřebujeme také vaši pomoc. Jsme všichni na stejné lodi. Čím více budeme tyto informace šířit a také e, šířit pozitivní příklady, jak mezi veřejnými orgány, tak mezi soukromými investory, o to lépe. Já jsem použil jako příklad jeden irský případ. Je to zajímavá věc, protože se jedná víceméně o veřejné financování. Je tady 20 zdravotnických středisek primární péče, které jsou financovány v rámci projektu PPP. A to je také velice dobrý příklad, že i veřejné služby mohou těžit z EFSI. A právě tyto informace musíme šířit dál. My nikoho nenutíme, aby využívalo financování z PPP, ale myslím si, že to je dobrá věc. A také poradní centrum pomůže se strukturováním projektu PPP. Máme jak špatné příklady, tak i dobré příklady v rámci projektu PPP. Děkuji, pan Domasí. <clears throat> Pane Katajnen, nevím, jestli ta základní zdravotnická péče je dobrým příkladem. Také eh, PPP, ale rád bych se zeptal, a opírám se o e, zápis ze setkání e, Rady v říjnu, kde je uvedeno, že evropské investiční e, plány mají přispět k posílení investic. Máte tedy nějaké vyhlídky, máte nějaké záruky, nějaké schéma EIB, aby bylo 23 miliard eur investováno, vy jste uvádl nějaká čísla pro EIF, můžete tato čísla zopakovat, abychom si udělali jasnější obrázek a dále jste také říkal, že nechcete uvést jméno té španělské společnosti. Já to tedy udělám, mám to tady, podstatě jste řekl, že se k této věci nemůžete vyjádřit, ale pokud to správně chápu, bylo to 125 eh, milionů eur, 50 eh, byl, eh, přišlo z EFSI a to je vaše práce, to můžete říci. Co se tedy stane, pokud nastane tato ztráta? Jistě utrpíme někdy ztráty, ale pokud chápu, tak to bude pokryto ze zisku z jiných projektů, bude čerpána tato záruka, ale tady to financovala banka. Kdo pokryje tu ztrátu? Možná, že řádně nefungovalo EIB. K tomu byste se měl vyjádřit. Týká se to eh, uplatňování všeobecných pravidel. Kdy tedy budete schopen nám eh, k této věci dát další informace? Říkáte, že to není, není možné. A já z toho vyvozuji, že v budoucnu nám budete moci poskytnout více informací, tak se tedy ptám, kdy. Já jsem neřekl, že nemohu eh, jmenovat tu společnost, ono je to veřejně známo, ale nemohu to komentovat. Eh, za prvé, pokud eh, potřebujete nějaké informace, tak EIB má poskytovat informace, ne my, protože komise z due diligence nemá nic společného nebo s žádným rozhodováním. V tomto případě EIB je ten subjekt, který poskytne veškeré informace. Ale můžete nám říci, jak bude pokryta ta ztráta? Není to stoprocentně eh, jisté, zda je to na straně EIB, zda je to na straně EIB nebo FC? při převodu prostředku, ale já bych nezacházel do podrobností, protože to je záležitost mezi EIB a tou společností. Aby si to e, vyřídili, musím být velice obezřetný, ale veškeré e, podrobné informace e, dostanete od EIB, tady není pochyby. Si nemá plnit eh, mezery při investování. Když se podíváte na investice, tak eh, až 300 miliard eh, ročně se nedostává a je to 300-400 miliard a to se týká jenom jedné oblasti na trhu je likvidita. My nyní zajišťujeme rizikové financování a Měli bychom se snažit zlepšit investiční prostředí. Peníze nejsou jediným eh, eh, řešením. Eh, strukturální fondy i členské státy to bude mít větší dopad na vytváření pracovních příležitostí příležitosti Čísla 23 konkrétních návrhů získalo 5 miliard z nástroje EFSI a to vytvoří asi 23 miliard skutečných investic na doplnění. Bylo tedy uzavřeno 60 dohod mezi EIF a e, zprostředkovatelskými bankami a má to vytvořit jeden 2,5 miliardy a zajistit rozvoj tedy 19 až 20 miliard. Děkuji, pane místo předsedo. Já myslím, že všichni stínoví zpravodajové, kteří zde byli, tak mohli položit svoje otázky. Takže nyní dám slovo těm z vás, eh, drazí kolegové, kteří si přáli položit otázku. Budete mít minutu na vaši otázku. A pane místo předsedo, budete vždycky odpovídat on blok? na otázky, které budou položeny. Zlobí mikrofon. Takže budu používat tento mikrofon. Dobře, takže pochopili jste, co jsem právě řekl? Dotazuje se pan předseda tlumočníku. Takže nyní budou hovořit naši kolegové poslanci, kteří chtěli položit nějakou otázku budou mít minutu na každou otázku a pan místo předseda bude odpovídat on blog. Pan Maňka je první, který bude hovořit. Děkuji, pane předsedo. Mě zaujal váš příklad z Francie ohledně platformy na 40 tisíc budov. Před třemi roky jako předseda samozprávné v kraji jsem si normálně půjčil prostředky u Evropské banky pro investice a rozvoj a zajistil jsem eh, budovy, které ušetřily 50 energie. Nepotřeboval jsem EFSI. Tak bych se chtěl zeptat, pokud si pokud každá obchodní banka dokáže zaručit budovou a nenese rizika, byl nutný tento fond EFSI na zateplování budov? Já myslím, že se to dá udělat také bez fondu EFSI. Pan Morel má slovo. Děkuji, pane předsedo. Já se vracím k tématu, které nám zvláště leží na srdci. Hovořil jste o finanční účasti Číny. My se mnonímáme, že to představuje příležitosti a rizika. V Evropském parlamentu hovoříme o statutu tržní ekonomiky Číny. A já bych chtěl vědět, zda Číňani nebo komise propojuje tyto dvě věci, to znamená účast na EFSI a přijetí tohoto statutu tržní ekonomiky, protože to je určitý problém. Vy jste hovořil o optimistickém scénáři, řekl jste, že 8 až 10 miliard by mohlo pocházet z Číny. Jak to konkrétně vypadá z hlediska mm, zprávy EFSI? Děkuji. Pan Donano má slovo nyní. Děkuji, pane předsedo a pane místo předsedo. Je pravda, že když chcete z terénu takzvaně prodat tento investiční plán nebo Junckerův plán, tak se to komplikuje. Protože když se setkáte s těmi subjekty, všichni si řeknou, to je velmi mlhavé, včetně těch zprostředkovatelských bank. Já jsem se s nimi setkal a opravdu nebylo možné odpovědět na otázku uspořádání této záruky v rámci Junckerova plánu. Je tady opravdu problém s informováním. Na tom byste měli zapracovat co to je záruka, kdy, kolik, na jaké úrovni. To jsou klíčové otázky přece jenom a jsou velmi důležité. A za jakých podmínek? A dále. Jaké nosné struktury by tady mohly připadat v úvahu? Vy jste hovořil o platformách na seskupování těch jednotlivých žádostí. To je dobrý nápad ale jaký budou mít právní statut tyto platformy? Například veřejný podnik, státní podnik může být nosný z hlediska Junckerova plánu, jak to bude fungovat? Já si kladu tyto otázky, kladu mi tyto otázky, nejsem schopen na ně odpovědět, tak bych byl rád, kdyby mi bylo pomoženo. Děkuji. Pan Murisan. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane místo předsedo, za tento velice plodný dialog. Rád bych se zmínil o dvou věcech. Za prvé, ty národní podpůrné banky také jste zdůraznil jejich důležitou roli, kterou eh, tyto banky mají hrát při naplňování EFSI a pomáhat malým a středním podnikům. A já bych chtěl říci, že v některých zemích neexistují a eh, ty pomoc pro rozvoj není dobře definována. Chtěl bych se zeptat, že některé členské státy požádali o pomoc, o technickou expertízu pro vytváření takovýchto národních pro pomoc národních bank. Co si myslíte, jaká jsou hlavní rizika v těch zemích, které nemají eh, takové solidní národní podpůrné banky a jaká je možnost tedy se napojit na prostředky z EFSI? a jaký by to mohl být přínos jestli Máte nějaký odhad, jaký eh, by to mohlo mít eh, účinek na investiční cíle více než 350 eh, miliard díky prostředku členských států z těch národních podpůrných bank. Děkuji. A nyní pan Vyotřiš. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane místo předsedo Katajnene. Dnes dopoledne a včera jste zveřejnil tiskové komuniké. Takže opakuji, pane místo předsedo Katajnene, vy jste eh, zveřejnil tiskové sdělení společně s paní komisařkou Kretu a řekl jste, že budete formovat návrhy ohledně komplementarity jednotlivých fondů a EFSI. Takže moje otázka je následující. Co to znamená v budoucnosti? Můžete nám říci nějaký časový rozvrh? A pak také informace o tomto zaměření. Už jste hovořil o Španělsku, o Maltě, které se združily v rámci platformy a určitých projektů. Děkuji, pan Rubik. Srdečné díky. Moje otázka se vztahuje na projekt ohledně malých a středních podniků. Tady se naplánovalo 400 projektů, ale pouze 13 se provedlo, takže to je takzvaný light tender policy, která eh, se zde objevila. Myslíte si, že u EFSI by bylo možné aby například eh, jsme spolupracovali s bankami v Evropě, aby nám pojmenovali projekty, kde podniky byly odmítnuty, protože neměly vlastní kapitál nebo protože určitá banka neměla dostatečný vlastní eh, vlastní kapitál, ale jsou to podniky, které mají investiční záměry, business plán a eh, Prostě bylo by dobré v tomto případě se obrátit na banky a zjistit, jaké jsou tady projekty z hlediska těch malých a středních podniků, které byly odmítnuty, protože neměly vlastní kapitál a bylo tam příliš vysoké riziko. Děkuji. Paní Monika Verda bude mluvit. No, krát děkuji, pane předsedo. Pane místo předsedo, nejdříve velké díky za to důkladné, jak si rozvinutí uh, Eh, ochrany klimatu a potom energetické účinnosti v té vaší deklaraci. Já si myslím, že to je skutečně silný signál po té pařížské konferenci a myslím si, že opravdu se zde bude využívat výrazným způsobem EFSI právě z hlediska ochrany klimatických změn. Moje otázka se týká tématu, který tady, které tady již zaznělo. A sice evropská přidaná hodnota a adicionalita. To je velmi důležité, nebo bylo to velmi důležité pro parlament i pro radu. Jakým způsobem se to uspořádá v rámci EFSA? Tento týden eh, se objevil určitý případ, nějaká nemocnice ve Velké Británii v Birminghamu měla být zafinancována EFSI a také privátním investorem, který už určité investice eh, zprovozil a eh, Tady eh, se kritizovaly pracovní místa, špatná e, práce a nyní jde o 600 milionů, které mají být investovány, část byla dána stranou. Moje otázka je následující. Jak chcete zajistit, aby ta evropská přidaná hodnota eh, sloužila občanům a ne pouze těm privátním investorům, kteří se snaží samozřejmě o pokrytí rizika, ale z toho občané příliš mnoho nemají? Děkuji. Paní Kapel. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři Katajnene, vy jste nám řekl, že je tady 32 projektů v 13 zemích a 5 miliard euro jsou vlastně dány do pohybu v rámci EFSI. A také jste řekl, že ta správní struktura, to znamená ten investiční výbor, Eh, bude vlastně vytvořen až příští rok. Jak je možné tady zablokovat čtvrtinu těchto prostředků, aniž bychom měli strukturu, která by vlastně rozhodovala o tom, co se vyselektuje za projekty? Čekáte na co na návrhy eh, státu nebo komise? Já si myslím, že tady eh, zavážete příliš mnoho hm, projektů, aniž byste se dotazovali výboru. Pak jste řekl, že tady máme 5 miliard záruky a e, máme tady 4 ku 6 páku, která se tady použije. E, předtím se hovořilo o páce 1 ku 15. Takže já vycházím z toho, že možná u těch příštích projektů budeme mít větší pákový efekt. Mohl byste k tomu ještě něco dodat? Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane místo předsedo, za dnešní účast a za to, že nám poskytujete mnohem více informací, než kolik jsme původně obdrželi a jak, o tom, jak se rozvíjí projekty. Já jsem byla poněkud překvapena, že někteří kolegové poukazují na komisi v souvislosti s touto iniciativou. To přece není jenom komise, která se musí postarat o komunikaci, závisí to na každém z nás, zda je to něco, v co věříme. Jsme přesvědčeni, že to může posílit ekonomiku a investice v Evropě. Slyšeli jsme o různých projektech jako Kosme a dalších a myslím, že eh, nevíme tolik o EFSI, ale to závisí na nás závisí na nás, abychom šířili tyto informace mezi co největším počtem lidí. A je to jenom malá připomínka. Nemůžeme se obvinovat, sami musíme dostat své odpovědnosti. Já vím, že komise nemůže zkoumat každý jednotlivý projekt, ale chtěla bych vědět, zda se některé projekty, které byly schváleny, zaměřují na vzdělávání, protože to je opravdu zásadní pro budoucnost, pro rozvoj ekonomiky. A i když eh, zajistíme jasné investice do hospodářství, budou se rozvíjet malé a střední podniky dlouhodobého hlediska, eh, když tu nebudou ty správné Eh, dovednosti, tak eh, ekonomika nebude na správné cestě. Děkuji. Když dovolíte, já mám dvě stručné otázky. Vy jste hovořil o některých projektech a to mě vede k myšlence, že v tom PPP tak trochu nahrazujeme veřejného investora. Není tady určité riziko, že dojde k rozvolnění těch eh, veřejných investic a také, že to bude mít dopad na veřejný dluh? A druhá otázka. Je možné urychlit eh, tento systém, vzhledem k tomu, že všechny nástroje zprávy jsou už vytvořeny. Je tady určitý, určité spoždění z hlediska investic v Evropě. Je možné tedy postupovat důrazněji a rychleji? Pane místo předsedo, máte slovo. Thank you very much. Děkuji vám. Potřebujeme FC na izolaci budov. Jestliže je nepotřebujeme, tak je nemusíme využívat tři přátelné regiony ukázaly, že to zvládnou bez EFSI a já tomu samozřejmě věřím. Čína jasně neřekla, kolik hodlá investovat do evropské infrastruktury, ale jedna věc je jasná. Nebudou investovat do EFSI jako takového. To znamená, že my nemusíme dělat žádné změny například ve správní struktuře. Jestliže budou investovat, tak si myslím, že budou investovat do jiných nástrojů. Například některé části Evropy eh, si chtějí vytvořit dopravní platformu, která by mohla potom financovat infrastrukturu v různých zemích. A to by mohla být dobrá příležitost pro čínské investory. Například namísto toho, aby si kupovali eh, například elektrickou infrastrukturu, tak prostřednictvím platformy mohou investovat v různých zemích. Takže jaký je právní stav platformy. Není tady recept pro všechny platformy. Je tady však určitá struktura, která je velice dobrá. To je EIHH to je například také eh, místo, kde najdete eh, veškerá čísla v rámci poradního centra. A také v tomto poradním centru pracují úředníci EIB, kteří vám pomohou. EIB také zřizuje nové kanceláře po Evropě, což je dobrá věc, protože mohou pomáhat investorům přímo v terénu. Národní podpůrné banky. Pomáháme mnoha členským státům při zřizování těchto bank, například v Portugalsku a dokonce i v Řecku hodlají zřídit Národní podpůrnou banku. Je to velice dobrý nástroj pro řešení financování a také pro poskytování financování z EIF a z EFSI. Národní podpůrné banky nejsou jediným subjektem, který poskytuje finanční prostředky. Toto dělají také normální běžné tržní banky. A celkově, když eh, spočtete, co mohou eh, banky financovat, to je přes 40 miliard a zde jsou tedy možnosti všechny tyto prostředky využít. Potom strukturální fondy a EFSI a hlavní směry na počátku roku. Takže my nemusíme čekat na to, až tyto hlavní směry budou definovány zde, jestliže budou existovat dobré projekty, tak může pomoci i generální ředitelství eh, pro regionální rozvoj. Jestliže eh, vy například se seznámíte s tím, že vznikají nějaké projekty, pak nás předně kontaktovat. A eh, zdali se poskytují služby veřejným i soukromým investorům. Ano, tak tomu je. EIB také působí v této oblasti. Naším cílem je mobilizovat co nejvíce soukromého kapitálu, co to bude možné, protože členské státy nemají dostatek peněz v rozpočtu. Takže je důležité, aby se dělily veřejné a soukromé subjekty o riziko. A také pákové efekty, e, na ty, abychom je nyní odhadli, na to je ještě příliš brzo, ale podíváte-li se například na financování malých a středních podniků, tak tady pákový efekt bude sehrávat důležitou roli a v oblasti vzdělávání jsou tady tři příležitosti. Můžete využít pro kapacity EFSI, potom za druhé je také možno financovat výzkum či inovační projekty, které jsou zaměřeny na e-learning a podobně. To je věc, která by mohla zlepšit kvalitu vzdělávání. Jestliže bychom opravdu našli také finanční prostředky pro tyto projekty, protože jestliže financují společnosti výzkum, tak nemají vždy dostatek peněz. A potom třetí věc je to, na čem v současné době pracujeme, to je nástroj pro společnosti na vzdělávání pracovníků tak, aby se zlepšily dovednosti stávajících zaměstnanců. Já jsem byl velice překvapen, když jsem od soukromého sektoru slyšel, že potřebuje je svin, ve, soukromý sektor eh, financovat právě takovéto vzdělávání. Ale to je velice dobrá věc, protože tímto způsobem můžeme zvýšit konkurenceschopnost. Já vám chci poděkovat, pane předsedo, za dnešní setkání a já mm, vždy jsem k vám k dispozici, když budete chtít se mnou diskutovat. Také se můžeme setkat eh, s výkonnými řediteli. A jestliže politické skupiny budou chtít se mnou dále diskutovat, tak rád také přijdu mezi ně na jejich zasedání a přeji vám krásné Vánoce. Děkuji vám. Děkuji, pane mistr předsedo. Myslím, že musíme být rádi tomuto slyšení. Samozřejmě to pozvání bylo trošku eh, urychlené, proto tady eh, nejsou zástupci Evropské investační banky, ale na příštím zasedání tato banka zde bude zastoupena a musí nám vysvětlit, jak je možné, že pokrytí rizika vlastně vyústí ve ztrátu ještě předtím, než ta akce vůbec je započata. Takže potřebujeme pochopit přesně, co se odehrálo. Je pravda, že jsme předvečer dohody o výměně informací, předvečer stanovení harmonogramu z hlediska těchto setkání, která nám umožňují sledovat vývoj této velké ambice a velké páky ve prospěch investic v Evropě. Přeji vám veselé Vánoce a šťastný nový rok.